hlasování, které proběhlo dnes v pozdním odpolední. E, takže Państwu připomnět. Chtěl bych e, vám tež připomenout, že můžete poskytnout i písemné vyjádření a hlasování. A pan Olbricht a paní Tomás. To bylo tedy jejich doporučení týkající se změny víceletého finančního rámce na roky 2014 a 2020 paní Nina Gill. Absent, uh... Ta je nepřítomná, takže pan poslanec Jiří pospíšil. nařízení rady eh, které upravuje víceletý finanční rámec protože pro českou republiku kterou zde zastupuji tato změna je velmi důležitá. umožňuje aby peníze které byly určené pro rok two thousand and fourteen a jednalo se o eighty miliard eh, korun byly vyčerpány až v roce. two thousand and fifteen v situaci kdy by tato změna nenastala pak by česká republika přišla o všechny peníze

Eh, děkuji, pane poslanče. Děkuji a nyní pan poslanec Ano, já jsem hlasoval pro změny týkající se vycelatého finančního práce eh, v rámci 2014 až 2020, pane předsedo, a to proto, že nám umožní mít prostředky na rok 2015, které jsme neměli předtím. To znamená, že i těch 400 programů bude i nadále fungovat. To znamená, v Řecku budeme moci financovat programy na snižování nezaměstnanosti, která eh, má hodnotu 26%, to znamená, zajistíme pracovní místa pro tisíce eh, mladých řeků, která eh, vytáhneme z nezaměstnanosti, která díky trojce a úsporným opatřením nabyla nesmírných Um, rozměru. Pomůže to také našim zemědělcům, uh, co se uh, v té potřebě navyšovat produkci a také i strukturálních forem můžeme vyřešit například energetické záležitosti. Všechny tyto programy se díky těmto změnám posílí. Děkuji. A nyní bych chtěl poděkovat v rámci tohoto bodu a přistoupíme k dalšímu hlasování z té výročí arménské genocidy a v rámci vysvětlení hlasování pan Pospíšil

aby se posunulo v dohodě o své minulosti a uznalo arménskou genocidu. děkuji vám. Eh, děkuji, pane pan poslanec Branislav pan Branislav Škripek. Děkuji vám. Já jsem hlasoval pro eh, usnesení o strašné arménské genocidě, která byla provedena Tureckem před 100 lety. Bohužel Turecko dodnes nepřiznalo zvěrstva v podobě vyvraždění milionu a půl nevinných Arménů a 300 eh, tisíc ciliaků, což jsou staří křesťanští obyvatelé Sýrie a také 500 tisíc řeků. Arménská genocida musí být uznaná, aby Turecko si mohlo napravit historickou paměť a pokračovat k lepší budoucnosti a zbližování se s členskými státy Evropské unie. Turecko by opravdu mělo pochopit, že ke vstupu do Evropské unie mu více pomůže účinná lítost a, pomůž, a poučení k, z minulosti než pragmatické dohody o vstupu. A popírači arménské genocidy by měli pochopit, že zavírání očí před realitou často eh, je opakování fatálních chyb našich předků, kteří mlčeli i e, pokud jde o další genocidy. Genocida Arménu však nese ještě jedno důležité poselství. Západní svět nesmí dovolit další nesmyslné prolevání krvi křesťanů i nekřesťanů na Blízkém východě ze strany muslimských států. Děkuji. E, Děkuji. A nyní paní Michaela Šojdrová

Děkuji a, a nyní pan poslanec Januš Korvin-Mikke. Micro, please. Prosím mikrofon. Omlouvám se, pane předsedo, my jsme se zdrželi hlasování, protože jsme nevěděli, jak hlasovat, protože v Polsku nemáme nějaké nálady proti Romům, jsou to eh, naši eh, přátelé, spoluobčané, kteří veselé hrají karty. Pani pošle, Pane pošle, to je wreszcie głosowania w sprawie ludobójstwa Ormian. Pane poslanče, ale my tu hovoříme o arménské genocídě. Jiné téma pak e, jsou Romové. Jest pan na liście, vyjašné hlasování. Ano, vy se nacházíte na seznamu, ale je to seznam vysvětlení hlasování na téma arménské genocidy a vy hovoříte o Romech. To jsou dva různé národy. Uh, Eh, myslím, že byste měl počkat na další bod, až se bude tedy diskutovat o Romech. A nyní pan poslanec Notis Maria. Υπερψήφισα to ψήφισμα με το Ano, já jsem hlasoval pro usnesení, které uznává arménskou genocidu, pane předsedo, protože takto můžeme uh, uctít tisíce mužů, žen a dětí, které byly zavražděny těmi mladými tureckými jednotkami. A po sto letech od této genocidy lidstvo stále se ještě nepoučilo. Až nyní si uvědomujeme, k čemu došlo, uvědomujeme si, že je to velký zločin proti lidskosti, proto jsme hlasovali pro toto usnesení. Nejen proto, že je to pravda, ale protože je to něco, čímž budeme vynakládat nátlak na Turecko. Konečně musí uznat tuto genocidu a stejně tak by měl učinit i eh, řekové které e, by se měl zachovat vůči řekům. Turecko musí respektovat mezinárodní právo, musí stáhnout své složky z Kypru a, a mělo by také mít lepší postoje vůči Řecku. Paní Záborská, prosím. Děkuji, pane předsedo. Slovensko je jedinou zemí v Evropské unii, která zavedla trestní zodpovědnost za popírání genocidy Arménů. Je to následování hodný příklad i pro další země. Genocida je zločin proti lidskosti a jediná cesta, jak zabránit, aby se v budoucnosti národy dokázali poučit z hrůz, které se staly, vede tím, že si přiznáme, a také odpustíme. Jak řekl svatý otec František, zatajování a zapírání zla je jako ponechání rány krvácet, aniž bychom ji zavázali. Reakce tureckého prezidenta Erdogana na komentář papeže Františka považuji za nepřiměřenou. I v tom hlasování návrhu usnesení jsem hlasovala pro přijetí pozměňovacích návrhů, které připomínají ta moudrá papežova slova. Jenom otevřenost v pravdě totiž může pomoci zahojit rány z minulosti. Děkuji. Děkuji. Eh, Díky. A nyní pan poslanec Tibor Sany. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasoval ve prospěch tohoto usnesení neboť slouží jako další připomínka toho, kam až může vést nadměrný nacionalismus. A také jako varování před, těmi, před tou eh, retorikou současnou xenofobickou, rasistickou, eh, protiromskou, která se nyní šíří Evropou a kterou eh, často podporují i vlády a političtí předáci. A Rád bych, aby ten aspekt eh, varování proti obnově nacionalismu byl více zdůrazněn, ale myslím, že to vysílá dostatečně varovný eh, signál. Děkuji. Kosonom, Sany. Děkuji. Pane Sany? A nyní pan poslanec Franz Obermeier. Prosím. Eh, to, eh, Spisovatel Franz Werfel eh, napsal knihu, která poprvé líčila genocidu Arménů z rukou tureckého osmanského imperia. Dnes o sto let později se turecká vláda agresivní retorikou brání uznání této genocidy ministerský předseda eh, hovořil eh, o, eh, no, hovořil s papežem Františkem, který se zmiňoval o rasismu a dalších věcech. Ale nicméně ne pouze islámští nacionalisté se vraždí křesťany, ale také další, jako turečtí, tu turecké mlad, mlad, mládežnické organizace TKP podle mého názoru je to strašlivé zjištění, že e, třetí generace přistěhovalců stále ještě nedozrála evropské demokracii. Proto jsem e, dnes také e, podpořil stanovisko. Děkuji. A nyní pan poslanec Angel Jambaski. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já jsem podepsal toto usnesení a hlasoval jsem pro z několika důvodů. Za prvé, abych vyjádřil soucit s milionem a půl Arménů a s jejich syny a dcerami, kteří byli oběťmi této genocidy. A to proto, že Všichni, kdo spadali pod osmanskou říši, byli eh, terčem eh, vladoturecké genocidy na začátku minulého století eh, tehdejší vláda chtěla vyhladit všechny jiné národnosti a po turecký stát musí přiznat vinu svého předchůdce a musí přijmout politickou i finanční odpovědnost a splatit eh, dluh Arménům, Bulharům a dalším. Eh, turecká politická elita se chová skandálním způsobem, popírá všechno. Genocidu je třeba přiznat. Je potřeba eh, obžalovat ty, kteří tvrdí, že k ní nedošlo. Děkuji panu poslanci Čambaskému a nyní přejdeme k vysvětlování hlasování o usnesení o Mezinárodním dní Romů a o protiromských náladách v Evropě a o evropském uznání památného dne romské genocidy na druhé světové války. Prvním řečníkem na seznamu ve vysvětlování hlasování je Branislav Škripek. Prosím, máte slovo. Pěkně, pan předsedající. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, já jsem hlasoval ve prospěch toto usnesení, protože romská genocida stejně jako jak žádná jiná nemůže být zapomenuta. Nejenom jako připomenutí hrozných událostí, ale také jako motivace eh, pracovat ve prospěch tohoto společenství. Petr Volák, vládní splnomocněnec pro romskou komunitu, eh, navrhuje označení porajmos, což v romštině znamená požírání. A tedy vnímání eh, to, jak to, jak to vnímají samotní Romové, že to musíme přihlížet. Ehm, a Eh, v podstatě eh, je selháním je nedostatečné poznání eh, romské komunity a opatření bez dostatečných účinků. Takže součástí řešení je, aby opatření navrhovali, nebo spolu navrhovali samotní Romové, aby byli zapojováni do politik. Pokud nebudou Romové se podílet na těchto rozhodnutích, tak tím vynakládáme finanční zdroje bez jakéhokoliv efektu. Děkuji, pane poslanče. A nyní je pan eh, Notis Marias. 2011 to Evropské píre V roce 2011 parlament přijal historické rozhodnutí, kdy uznal romskou genocídu. To znamená eh, vraždění nacistickým režimem a jeho eh, spolupracovníky. Tisíce Romů byly spáleny v Belzenu, Matauzenu, Auschwitzu a dalších um, vyhlazovacích táborech, kde přišlo o životy mnoho řeckých spoluobčanů. Takže my každopádně uh, podporujeme toto usnesení na téma uh, romské genocidy. Jakékoliv masové vraždění musí být odsouzeno a domnívám se, že to vysílá jasné poselství těm, kteří stále sympatizují s nacismem. Děkuji. Pane Notis Marias. A ah, v neposlední řadě hmm. má slovo je Januš Korvin. Mike. Děkuji vám, pane předsedo. Zdrželi jsme se hlasování, protože jsme nevěděli, jak hlasovat, protože v Polsku, myslím stejně jako jedině v Evropě, není Eh, žádný eh, takovýto eh, pocit proti tedy tomu, čemu my říkáme překání, ale problém je s Romy, kteří žádají stále více od sociálního zabezpečení a podobně. Čili někdo používá výraz Rom, někdo používá slovo cikán. V tom je právě ten problém. E, dziękuję bardzo panie pośle. E, tego sporu pewnie nie rozstrzygniemy. Děkuji vám, e, pane poslanče. To je problém, který my tady teď nevyřešíme. Byl jste posledním řečníkem při vysvětlování hlasování. A nyní je na čase přerušit zasedání a uzavřít rozpravu. Zápis ze schůze